Dear friends, ladies and gentlemen. Milí přátelé, dámy a pánové, dobré ráno vám všem. Máme mírné spoždění a před sebou více méně tři hodiny hlasování, tak možná si nemusíme dělat velkou hlavu z těch dvou, tří minutek. Začneme testem. Hlasujeme na zkoušku, tedy vložte hlasovací kartičku do příslušného slotu před sebou a zahajuji hlasování. A končím hlasování. OK. It works. Everything works. Vše funguje? Výborně. Začněme tedy. První na řadě jsou dvě zprávy a tam je pozměňovacích návrhů 4,5 tisíce. Spravodajové. Jednak se jedná o návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. A tam máme Dana Niku co by zpravodaje. Druhá zpráva se týká provádění tohoto programu. Nejdříve hlasujeme o horizontu Evropa, o zprávě Dana Niky. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 6a pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 7a pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 10 pro, Favor. Pro. Počkám si. Takže ještě jednou. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 16. Sorry, sorry. Mlouvám se, říká předseda. Ano, máte pravdu, slepily se mi stránky. Kompromis 16 pro,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 proti, zdrželi se schválen. 24 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 31, pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 32, pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 33. Pr- Aha, dobrá. 32, kompromis. Zahajuji hlasování. One SMT too many. Uh, one je tady o jednoho člena SAD. Navíc máme tady. Close. And I close. A končím hlasování. Byl schválen tento kompromis. Děkuji vám za takovouto přestávečku, milou. 33 pro proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 42a pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 43a pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromisy kompromis A1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis A2. Pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis A3 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis A4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis A5 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R2 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R2A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R3 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R5 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R5A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R6 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R7 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R8 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R8A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R8B pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R8C pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R8D pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R9 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R10 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R11 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R12 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R12A pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R13 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R14 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R15 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R16 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R17 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R18 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R19 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R20 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R21 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R22 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R 23 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R 24 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R 25 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R 26 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R 26B pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis R27 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R28 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R29 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R31 unblock pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R39 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 40, R40, r 40 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R41 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R43 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R45 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis R47 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R48 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R49 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R50 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R51 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R52 unblock pro, proti, zdrželi se, schválen. Final vote. A konečné hlasování o zprávě, návrhu zprávy v pozměněné podobě, samozřejmě i jmenovitě zahají hlasování. EPP. Máme dva hlasy EPP navíc, jeden hlas SAD navíc. Ještě bohužel dva hlasy EPP musíme ode, odňat. A ještě jeden. My goodness. <laughs> Very complicated. <laughs> okay. It's okay. It's okay. I close the vote. A končím hlasování. Už je to v pořádku. Skvělý výsledek. Blahopřeji zpravodaji. Chcete se vyjádřit, pane zpravodaji? Ano, pan zpravodaj se chce vyjádřit. Ano, já vám děkuji, pane předsedo. Já chci ještě poděkovat všem stínovým zpravodajům za veliké úsilí v posledních několika měsících. Děkuji asistentům, odborníkům výboru ISLE, ITRE i expertům politických skupin. Nesečtu všechna naše zasedání schůzky, ale výsledek opravdu stojí za to. Děkuji všem, děkuji komisi, která jednala velice proaktivně panu generálnímu řediteli rovněž a i všem vám, milí kolegové. Je to skvělá zpráva, já jsem rád, jak to dopadlo a myslím si, že si můžeme všichni poblahopřát, že to takhle nádherně dopadlo. Thank you very much. Děkuji, říká předseda. A nyní, milí přátelé, budeme hlasovat jakoby zprávu dvojče k té předchozí. Jedná se v obou případech o velice podobnou problematiku a obě zprávy se narodily ve stejný moment. Vy byste se chtěl vyjádřit. Byl by někdo proti hlasování unblock? Ono vlastně je to víceméně to též. We go directly to the final vote. Bychom hlasovali přímo o návrhu zprávy. Okay, so is my, is my question, if you... Moje otázka zní, souhlasíte s tímto typ, způsobem, jak na to? Dobrá, pusťme se do toho. Spravodajem je Christian Ehler a jeho návrh se týká jak Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Christian Ehler je naším zpravodajem a hlasujeme. Kompromis jedna pro. Dear friends, uh, i understand that you are... Milí kolegové, chápu, že byste to chtěli vše zvládnout za dvě minuty. Já to zvládnu tu půl hodinu, ale pokud si to takto přejete, tak v takovém případě ale jmenovitě. Tedy o celé zprávě en To je moje otázka. pane předsedo, musíme hlasovat dvakrát. Jednou a on blok o všech kompromisních pozměňovacích návrzích a pak ještě o zprávě v pozměněné podobě. Ano, samozřejmě, já jsem to nechápal, že je to příliš snadné. Je to příliš zjevné. Tedy nejdříve hlasujeme en blok o všech kompromisních návrzích. Ale je to něco úplně jiného než hlasování o celé zprávě. Tedy pustíme se do toho. Pokud jste opravdu pro takovýto typ hlasování, zahajuji hlasování. Uh, one EPP too many. Jeden hlas EPP navíc. <laughs> Uh, maybe, maybe I can do that. Uh, I... Tak já. Já vytáhnu hlasovací kartičku, takže už je to v pořádku. Close. And I close the vote. A končím hlasování. Výborně, skvělý výsledek, ale to ještě není všechno. Nyní si tam tu kartičku znovu vkládám a jmenovitě hlasujeme o zprávě. Final vote. It is a... Konečné hlasování o této zprávě. Zahajuji hlasování. a končím hlasování i zde výborný výsledek. Blahopřejeme kolegovi. Takže tím pádem se naše čas hlasování zkracuje na dvě hodiny, pane Elere. Chcete si ještě vzít slovo? Prosím. Nebojte se, já bych jenom chtěl poděkovat v první řadě všem poradcům, sekretariátu. Je to přelom v dějinách. Třetí výzkumný program a nikdy dosud se nedařilo hlasovat en o všech kompromisech. Ono to vysílá velice silný signál radě, že nyní už se chceme pustit do vyjednávání a přejeme si, aby se výsledek dostavil před koncem tohoto volebního období Evropa něco takového skutečně potřebuje. Děkuji vám a děkuji všem kolegům. Pane Elere, pane Niko, já vám blahopřeji, děkuji vám a všem stínovým zpravodajům, kteří takto usilovně působili ve prospěch těchto zpráv a vlastně my všichni, kteří jsme přispěli svými pozměcími návrhy. Další zpráva zavedení kosmické eh, digitální Evropa, 2021 až 2027. Spravodajkou je Angelika Mlinár a začínáme neprodleně. Kult 27 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen. 18 pro, proti, zdrželi se schválen. 19 pro, proti, zdrželi se schválen. Kult 29 pro, proti, zdrželi se schválen. 20 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. IMKO 46 pro, proti, zdrželi se schválen. ano, ověřujeme. IMCO 46. Hlasujte, prosím. And I close the vote. Končím hlasování. Zamítnut. Tento návrh byl kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schválen. Zvedejte prosím ruce všichni, protože já to jinak nevidím. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen. Milí kolegové tady na levé straně, prosím, zvedejte ruce trochu výrazněji. Bohužel výš musí být, abych já vás viděl. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen. A nyní vosulujeme blok, blok, blok 1. Všechny eh, poslanecí návrhy rozpočtové pro, proti, zdrželi se schváleny. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schválen, budget 18 pro, proti, zdrželi se schválen. 295 pro, proti, zdrželi se schválen, 52 pro, proti, zdrželi se schválen. 53 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schválen. 63 pro, proti, zdrželi se schválen. Imko 18 pro, proti, Imko 80. Ověřujeme. u EPP znovu o jeden hlas navíc. A končím hlasování a návrh byl zamítnut. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schválen. 70 pro, proti, zdrželi se, schválen. 338 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schválen. 347 pro, proti, zdrželi se schválen. IMKO 88 pro, proti, zdrželi se schválen. 348 pro, proti. To si pro jistotu ověříme. Hlasujte elektronicky o 348. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Kult 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 74 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tran 56 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tran 57 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tran 58 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tran 59 pro, proti, zdrželi se, schválen tentokrát. Tran 59. Dobrá, ověřujeme. A končím hlasování. Byl schválen tento návrh. Kult 61 pro, proti, zdrželi se schválen. Kult 40, 62 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kol 63 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tran 60 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kol 64 pro, proti. To ověříme. Není to jasné. Kol 64. A končím hlasování. Návrh byl schválen. IMKO 89 pro, proti. To si ověříme. Končím hlasování. Návrh je schválen. IMKO 90 pro, proti. Zdrželi se schválen. KUL 65 pro, proti, zdrželi se schválen. Kult 66 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kult 67 pro, proti, to si ověříme. Kult 67, hlasujte prosím. A končím hlasování. Schválen. Kult 68 pro, proti, ověříme si. A končím hlasování. Schválen. IMKO 91 pro, proti, zdrželi se, schválen. Tady Hlasujeme en blok 75, 76, 77, 78. Pro? Proti? Zdrželi se? schváleny. A přecházíme k 92 pro, proti, zdrželi se schválen. E, Budge 23 pro, proti, zdrželi se schválen. Všechny pozměňovací návrhy Jury pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. A přílohy. Tran 61 pro, proti, to si ověříme. Končím hlasování. Schválím. IMKO 93 pro, proti, schváleno. Eh, schváleno. 352 pro, proti, to si ověříme, 352. I close the vote. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 353 pro, proti, prověříme. I close the vote. Uzavírám hlasování.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 Kult 74, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 356, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 97, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. 357, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, IMKO 100, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 358 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, TRAN 62, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 359, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Máme o jednoho navíc za EPP. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tran 63, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 360 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Yeah. Yeah. I close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kult 76, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo by zapotřebí spíše visky. Kult 77, kde pro, proti, Prověříme. Kult 77. Kult 77. 77. I close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kult 78 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 361, kde pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kult 75 pro. Proti zdrželi se přijato 362 pro, proti, zdrželi se zamítnuto IMKO 104, Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 363, je pro, proti, zdrželi se přijato KULT 79, Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato KULT 80, Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5. kde pro? 4. Uzavírám hlasování. to. 6, 5. kdo je pro? Proti zdrželi se. Kolegové, prosím, když nezvednete ruce, nemůžeme rozhodnout, takže prověřujeme 365. Uzavírám hlasování. Přijato. IMKO 101 pro proti, zdrželi se přijato IMKO 102, kde je pro, proti, zdrželi se přijato IMKO 103, kde je pro, proti, zdrželi se přijato KULT 81, kde je pro, proti, zdrželi se přijato IMKO 108, kde je pro, pardon, 105 proti, zdrželi se, přijato. Imko 106, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 107, kde je pro, proti, zdrželi se, prověříme 107. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kult 82, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 83, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 2, kde pro, proti, prověříme kult 2. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Imko 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Libe 2, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 81, kde pro? Proti. Prověříme si 81. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, prověříme. 83, hlasujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kult 3, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Libe 3, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 84 pro. Proti. Prověříme 84. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Imko 3 pro proti, zdrželi se přijato, Libe čtyři pro, proti, zdrželi se přijato, 86, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, tran 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, libe 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 93. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 98, kdo je pro, proti, zdrželi se. Nikdo nezvedl ruce, takže prověříme 98. Uzavírám hlasování. Ano, 55 hlasů pro. Přátelé, prosím, zvedejte ruce. Kult 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 6 pro, proti, zdrželi se, prověříme tran 6. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Imko 7 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Imko 7. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato, IMKO 9 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní blokově tři návrhy 109, IMKO 11, stran 7. To je blokové hlasování. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. A nyní 112, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 115, kde pro, proti, přijato. Pětka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, prověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. 125, kde pro? Proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Imko 17 pro, proti, prověříme. Uzavírám hlasování a přijato. Tran 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, IMKO 18 pro, proti, zdrželi se přijato, IMKO 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 126 pro, proti, 126 prověřujeme. Uzavírám hlasování přijato. IMKO 20 pro, proti, Takže přijato. IMKO 21 pro. Prosím vás, zvedejte ruce. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. IMKO 22 pro proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto třicet pro, proti, zdrželi se Přijato. Imko 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kolega Kristianis, když z ničeho nic přestanete hlasovat, tak nevím, jak bude hlasovat EPP. Vy se v tom nemůžete najít, ale prosím, najděte se. Bez vás je to složité. 132 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 14 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. 134 pro, proti, prověříme. Uzavírám hlasování. Přijato 135 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 13 pro, proti, zdrželi se, zřejmě zamítnuto, 136 a IMKO 29 identické, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, desítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury, kompromis 14 pro, proti, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Libe 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tran 17 pro, proti zdrželi se přijato 150, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, Libe 21 pro, proti zdrželi se přijato, Kult 16 pro, proti, zdrželi se přijato, n vysedn pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 151 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 17 pro, proti, zdrželi se přijato 152 a IMKO 34 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 22 pro, proti zdrželi se přijato, IMKO 35 pro, proti zdrželi se přijato, 154 pro, proti zdrželi se přijato, IMKO 36 pro, proti zdrželi se přijato, Libe 23 pro, proti zdrželi se přijato, tran 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, kult 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, prověříme 156. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Kult 23 pro, proti zdrželi se přijato, Rozpočtový výbor 2, kde pro, proti. Rozpočtová dvojka, ověřujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Rozpočet 3 pro, proti, zdrželi se, Prověříme. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 24 pro, proti zdrželi se přijato. Libe 25 pro, proti zdrželi se přijato. 157 pro, proti zdrželi se přijato. Libe 26 pro, proti zdrželi se přijato, pětka rozpočet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Envy 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, Tran 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Kult 24 pro, proti, zdrželi se, přijato, Kult 25 pro, proti,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 Přijato jasný výsledek. Gratuluji zpravodajce Angelice. A přejdeme k další zprávě. Um, is a proposal Zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Naším zpravodajem je Massimiliano Salini. Takže začneme. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato 74 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, Envy 14 pro, Čekám, až to najdete. NV14. Zvládli jste to najít. NV14 Pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 165 pro, proti, zdrželi se, prověříme 165. ku Uzavírám hlasování. Přijato. 166. Pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 173 pro, proti, prověříme 173. Uzavírám hlasování. Přijato. Rozpočet 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 57, kdo je pro, proti, prověříme. Tran 57. Uzavírám hlasování a přijato. 294, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dodatek ke kompromisu 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se přijato, Agri 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Agri 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 533, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 535, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 546, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 562, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 564, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 9, pro, proti, zdrželi se přijato, Tran 130, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Tran 134 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Tran 138, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočet 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Rozpočet 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 12, kdo je pro, proti, prověříme. Tran 12. Uh, One EPP. EPP má o jednoho navíc. Pardon, SAD má o jednoho navíc tentokrát. EPP má hlasování v pořádku. SAD, tentokrát je to na vás. Uzavírám hlasování, zamítnuto. Trump 13 pro, proti, zdrželi se. Tohle bychom měli ověřit, bude to lepší. Stran 13, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Agri 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Agri 10 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, ověříme to. Agri 10, prosím. Ověříme si Agri 10, uzavírám hlasování. Přijato. Tram 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, TRAN 24, kdo je pro, proti, zdrželi se ověříme, TRAN 24, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. NV12 pro, proti. Radši to uvěříme. NV12 uvěřujeme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Tím pádem 155 pro, proti, zdrželi se přijato a tím pádem konečné hlasování, a to jmenovitě. Uzaví, o, zahajuji hlasování. Děkuji, uzavírám. Děkuji, to bylo jasně přijato. Blahopřeji zpravodaji kolegovi Salínimu a pojďme dále. Pan Celikiotis má technickou. Jenom velice stručně, pane předsedo, jako GUE jsme předložili menšinové stanovisko pro tuto zprávu. Je to v pořádku? Ano, bereme na vědomí. Takže nyní Evropský fond pro obranu, pan Krasnodemský, Evropský fond pro obranu, prosím. A začneme hlasovat. Společně od 99 po 104, prosím. Šest pozměvacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím pádem kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, teď trochu zpomalíme a najděte si pozněvací návrh 25 AFET. E pro, proti, zdrželi se zamítnuto 26 AFET. E pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7A pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme tak dobrá. Kompromis 7a ověřujeme. Ověřujeme kompromis 7a. Dobrý nápad, abychom to zkontrolovali. Uzavírám hlasování, bylo to zamítnuto. Tím pádem kompromis 7, kdo je pro, proti, a to také ověříme. Kompromisy jsou důležité. Uzavírám hlasování. Toto bylo přijato. Tím pádem AFED 29 pro, proti, zdrželi se, toto uvěříme. AFED 29, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak teď kratička přestávka. Najděte si kompromis 8. Pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8a, pro, proti, zdrželi se. No, je to kompromis 8a, tak prosím hlasujte elektronicky, ať si to ověříme, ať si to ověříme řádně. 8a, uzavírám hlasování, zamítnuto. Takže 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď si najděte AFET 38 a byla dána žádost ze strany SAD, aby se hlasovalo jmenovitě. Takže 38 AFET zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. To je hezký výsledek. Takže tady jsme se jméno po méně krásně zhodli. To je hezký výsledek. 338, kdo je... Přátelé, 338, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme. Uzavírám hlasování. Aha, takže přijato. 341 pro, proti, zdrželi se, to také uvěříme. 341. Uzavírám hlasování. Toto zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 357 a 358 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Máme to ověřit? Ano, dobrá. Tak to ověříme. 357 a 358 ověřujeme obojí. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Takže 363, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 364 pro? Proti? Zdrželi se. Toto bylo taky zamítnuto. 48 AFET. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Ne, tak ověříme. Dobrá. AFET 48. To byla chyba, přátelé. Teď to bylo přijato není problém. Šidili jste. Tak, přijato. Takže kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Pozněvací návrh 368. 368, omlouvám se, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 17, kdo je Aha, tak ne, tak pardon. 13a. Kompromis 13a. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Kompromisy bychom měli kontrolovat. Tam je to nutné. Kompromis 13a. Uzavírám hlasování. Přijato. Takže kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14 společně s ústním pozměvacím návrhem. Ten máte na seznamu od zelených. Tak se táži, jestli máte nějaké námitky proti ústnímu pozměvacímu návrhu. Pokud ano, tak se prosím postavte. Chcete-li někdo protestovat. Potřebujeme čtyři, takže máme jich pět. Pět osob stačí, protože ve výboru ITRE stačí čtyři osoby a jejich námitka, takže už vás je přehršel. Takže kompromis 14 bez toho ústního pozměňovacího návrhu, bohužel, bez toho ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 424, druhá část, kdo je pro, proti, radši si to najděte, počkám na to. 424, část 2, pouze část 2. Jste připraveni? Všichni jsou připraveni. Pořádku. Takže 424, druhá část pro, proti, zdrželi se. Uvěříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis 18, kdo je pro, radši počkám. Pro, proti, ověříme. Je to kompromis, nebylo to úplně jasné. Takže kompromis 18. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 19. Pojďme to udělat elektronicky hned. Je to kompromis. Takže kompromis 19. Uzavírám hlasování. Dobrá. A teď tři pozněvací návrhy, které jsou stejné, 450, 451 a 82 IMKO. Kdo je pro? Proti. Ověříme si to. Tyto tři pozněvací návrhy, o kterých hlasujeme společně. Uzavírám hlasování. Je to zamítnuto tentokrát. Takže 455 pro. Proti. Ověříme. 455. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 456 pro, proti, ověříme ještě jednou. Uzavírám hlasování. Zamítnuto jasně. 457 pro, proti, Asi bychom to měli ověřit, nebylo to úplně jasné. Omlouvám se, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Jedna rozpočet pro, proti, přijato. Jedna imko pro, proti, zdrželi se přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím. Tento radši ověříme. Takže 106. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. 107 pro. Proti. Ověříme. 107. Toto potřebujeme ověřit. Uzavírám hlasování zamítnuto. Dvě imko pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři imko, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě budget pro, proti, ověříme. Dvě rozpočtový výbor. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 4 imko. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 3 budget, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 5 imko. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 6 imko. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 1 afet. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 116 pro proti, ověříme. 116. Uzavírám hlasování. Přijato 118 pro, proti, ověříme, 118. Uzavírám hlasování. Zamítnuto tentokrát. 120 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 119 pro, proti. Ověříme 119. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, to? přijato, To 120, ověříme, dobrá, 121, ověřujeme 121. Uzavírám hlasování. A máte pravdu, zamítnuto. Děkuji mnohokrát. 122 pro proti, zdrželi se, to také uvěříme. Uzavírám hlasování. Přijato. 10. Imko, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 101 eh, pro, 141, pardon, proti, uvěříme. 141. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 15 imko, kde je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 153 pro. Proti. Radši uvěříme. 153. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 11 afet pro, proti, zdrželi se. Přijato. 155 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 19 imko, kde je pro, proti, tak teď nevím. Ještě jednou. 19. Imko. Ověříme to radši. 19. Imko. Zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Jasně přijato. 162 pro. Proti. Zdrželi se. Radši to ověříme. Uzavírám hlasování. Aha, při... ne, zamítnuto. 18 se zdrželo. Dobrá, skvělý výsledek. <laughs> Zamítnuto. 163 pro, proti, ověříme. 163. Uzavírám hlasování. Zamítnuto tentokrát. Imko 20. Pro. Proti. Nevím, ověříme. Imko 20. Uzavírám hlasování. Přijato tentokrát rozpočet 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 166 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 171, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 23 IMKO, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 173, kde je pro? a 174, ty jsou stejně, takže budeme hlasovat společně. 173 a 174 pro, proti, ověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Takže zase dva, 175 a 176 pro, proti, Nevíme, takže uvěříme. Pozměňovací návrhy 185 a 186. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 11. Rozpočet, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13. Fed pro, proti, teď nevím ověříme. 13. FED. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 14. FED pro. Proti. Taky ověříme. 14. FED. Uzavírám hlasování. Přijeto tentokrát 15 afet pro, proti, zdrželi se, uvěříme, uvěříme, 15 afet. Uzavírám hlasování ještě jednou. To bylo přijato. 17 afet pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 FED pro, proti, radši ověříme, 18 FED. Uzavírám hlasování. Uzavírám. Zamítnuto konečné hlasování jako vždy jmenovitě. Uzavírám hlasování. Přijato, jasně přijato, blahopřejeme. A nyní se dostáváme k další zprávě. Jedná se o společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. Spravodajem je pan Marian Jean Marinescu a budeme hlasovat jedno po druhém. Pozněvací návrh 13 pro, proti, drželi se, ověříme hned na samý začátek. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování, zamítnuto 14, pro, proti, zdrželi se. Ověříme ještě jednou. 14. To jsou věci. Přátelé, 14. ta byla jasně přijata. Nebylo potřeba uvěřovat, ale radši to tady uvěříme. Přátelé, mohlo by to být poslední hlasování před pauzou, tak prosím mobilizujme se a hlasujme, pořádně zvedejme ruce. Tak, kratičká pauza na 20 vteřin. Takže, přátelé, pozměvací návrh 15 pro, proti, drželi se, ověříme, omlouvám se. Vypadá to 50 na 50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 proti, zdrželi se zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis 2 pro, proti, ověříme. si bychom měli kontrolovat. Uzavírám hlasování. Zamítnutý kompromis, takže půjdeme na 21, kde je pro, proti, Ověříme 21. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 24 pro, proti zdrželi se přijato 25 pro, proti zdrželi se přijato 26 pro, proti zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se přijato 23, 28 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se přijato 32 pro, proti, zdrželi se přijato 33 pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 1 pro, proti, zdrž, ověříme, kompromisy bychom měli ověřovat. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dvě pro, proti, zdrželi se, ověříme. Dvě, ověřujeme dvojku. Uzavírám hlasování. zamítnuto 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti, zdrž, ověříme 4, pozněvací návrh 4, uzavírám hlasování. Přijato 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Je tam mínusko nebo plusko, to závisí na tom, která politická skupina to má, že ano. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Pět pro, proti, zdrželi se. pověříme. Five. Five. And I close the vote. A končím hlasování. Zamítno to. Šest pro, proti. Stejná většina to zamítla 7 pro, proti, zdrželi se schválno 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9 pro, proti. Devítka. Ověřujeme devítku. Končím hlasování. O devítce. Zamítnuto 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11. Tady je oddělené hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schválena. Druhá část pro, proti. To si ověříme, tu druhou část. A končím hlasování. Schválena. 12 pro, proti, zdrželi se a ověříme. Ověřujeme pozměnící návrh 12. Hlasujte, prosím. Byl zamítnut konečné hlasování, jmenovité samozřejmě. Zahajuji hlasování. Děkuji vám. A to je vše. Schváleno. Návrh byl schválen, blahopřeji, pravdaji. A pokračujeme dál. We're still going forward. Yes, this one. And then, okay. And then the so, uh, next report, dear friends. Další zpráva, přátelé. To je zpráva kolegyně Rebeky Harms. Um, program pomáhající byl vyřazení z provozu a tady se to týká elektrárny Ignalina v Litvě. Spravodajka je paní Harms, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. 13 pro, proti, to si ověříme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 13. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schválen. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, byl rovněž schválen. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 18 pro, proti, zdrželi se schválen. 19 pro, proti, to si ověříme, ověřujeme 19. A končím hlasování byl zamítnut tento návrh. Jedna pro, proti, zdrželi se, schválen. 20 pro, proti, zdrželi se, schválen. 2 pro, proti, uvěříme. Bude to jistější. Hlasujte prosím o dvojce. Končím. Ještě je o jednoho EPP navíc. Pozměňující návrh číslo 2. Teď je to v pořádku, děkuji. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Trojka pro, proti I trojku ověříme, vypadá to těsné. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schválen. 21 pro, proti, zdrželi se, tentokrát schválen. 22 pro, proti, zdrželi se, schválen. 4 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 24 pro, proti, zdrželi se, schválen. 6 pro, proti, zdrželi se, schválen. 26 a sedmička společně pro, proti, zdrželi se, schválen. 27 pro, proti, zdrželi se schválen. 9 pro, proti, zdrželi se. To si raději ověříme. Hlasujte o devítce. A končím hlasování. Schválen. 32 pro, proti, zdrželi se schválen. 33 pro, proti, zdrželi se, schválen. 34 pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní jmenovitě konečné hlasování. Zahajuji hlasování a končím hlasování. velkou většinou byla zpráva schválena, blahopřeji paní zpravodajce. A skupina socialistů a demokratů nás žádá o krátkou jednominutovou pauzu. Z mých zkušeností plyne, že to možná budou tři minuty, ale i ty jim povolím. So, Mr. Busek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 No, eh, dear friends, ladies and gentlemen, let us start. Přátelé, dámy a pánové, pokračujme. Zpráva o o um, na čtyřleté období o výzkumném programu Mia Petra Kulpora na tři, tři pozměňovací návrhy dohromady 58, 60, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tři další, 59, 61, 63, pro, proti, zamítnuty. 64, 65 pro, proti, zdrželi se schváleny, 66 pro, proti, zdrželi se. Vypadá, že byl zamítnut, ale pro jistotu ověřujeme 66. Končím hlasování. Byl zamítnut. Tento návrh 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, schválen, 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 71 a 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 73 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 87 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasujte o 87. I close the vote. Končím hlasování. Zamítnut. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 89 pro, proti, ověřujeme 89. A končím hlasování. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout 91 pro, proti, zdrželi se zamítnout 92 pro, proti, zdrželi se zamítnout 93 pro, proti, zdrželi se zamítnout 94 pro, proti, zdrželi se zamítnout 95 pro, proti, to si ověříme. Ověřujeme ještě 94. Ne, omlouvám se, říká předseda, 95. Ověřujeme 95. Hlasujte, prosím. 94 už máme. A končím hlasování. Schváleno. 96 pro, proti, Ověřujeme 96. Končím hlasování. Zamítnuto 99 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 99. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 98 pro, proti, zdrželi se. Hlasujte o 8.20 elektronicky, prosím. Měli bychom to ověřit. Tentokrát tam máme o jeden hlas GUE navíc. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 101 pro, pro, proti, zdrželi se, schválen. 102 pro, proti, zdrželi se, schválen. 103 pro, proti, to si ověříme. Návrh byl samozřejmě zamítnut. A končím hlasování. Ano, zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schválen. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schválen. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, schválen. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 1 pro, a ne, měli bychom to ověřit. Ověřujeme kompromis 1. So, okay, let us close the vote. Já končím hlasování a kompromis byl schválen. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 31 pro, první část. 1 třicítky pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to si ověříme, tu druhou část. A končím hlasování. Byla schválena 33 pro, proti, zdrželi se, Hlasujte o 33, prosím. Končím hlasování. Byla zamítnuta. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. 39 pro, proti, zdrželi se, schválen. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 2, 43 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuty, 45 pro, proti, to si ověříme. Hlasujte o 45, prosím. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut 46 pro, proti. Hlasujte ještě jednou. 46. Končím hlasování. Návrh byl schválen 47 pro, proti zdrželi se. I ten bychom měli ověřit, omlouvám se všem. Není to jasné. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, raději si to ověříme. Hlasujte o 1,50. Končím hlasování. Číslo jedna ve dvou částech. První část. Pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 a 34 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen, 54 pro, proti, 54 ověřujeme. Zamítnuto. 55 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 56 pro, proti. Zdrželi se. Schválen. 20 a 21 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. A konečné hlasování, jmenovitě zahají hlasování. A končím hlasování. Uh, Zcela jasně byla tato zpráva schválena. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní koneč, kon, poslední hlasování před polední pauzou. Ale pokud se to nepodaří úplně do přestávky stihnout. Jak víte, přestávka nám začíná ve 12.30. Tlumočníci ve 12.30 nás opustí. Přesně ve 12.30 a my nemůžeme bez tlumočení hlasovat, tak hlasování přerušíme v určitém okamžiku a zbytek se odhlasuje po polední pauze od 14.30 tak prosím, připravte se na to. Pravděpodobně to dopadne tak, že opravdu nyní se podaří projít první část a pak eh, přesně ve 12.30 skončíme a budeme opět pokračovat ve 14.30. Souhlasíte se mnou? Ano, výborně. Pustíme se do toho. Návrh stanoviska kolegy Joao Ferreira, Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. To je naše stanovisko o obou těchto fondech. Eh, pozměňovací návrh 112 pro, proti, zdrželi se, schválen. 113 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 1 kompromisy. Raději hlasujme elektronicky u kompromisu. Hlasujte prosím elektronicky. And I close the vote. A končím hlasování. Byl zamítnut. 114 pro, proti, zdrželi se schválen. 22 pro, proti, 22 si ověřím. Končím hlasování. Byl zamítnut. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 115 pro, proti, raději 115 ověříme. A končím hlasování. Byl zamítnut 116. Pro, proti. Zamít, zdrželi se rovněž zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se schválen. 117 pro, proti, zdrželi se schválen. 22 pro, 25 opravdu pro, proti, zdrželi se schválen. 26 pro, proti, zdrželi se. 26 si ještě ověřme. Končím hlasování. Proti zdrželi se schválen. 120 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, To bychom si měli ověřit, tu 123. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, Tady to není jasné. 125 hlasujte, prosím. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 127 pro, proti, zdrželi se. Raději si to ověřme. A končím hlasování. Zamítnut byl návrh 29 pro, proti, zdrželi se. Návrh byl tentokrát zamítnut 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30 pro, proti, třicítku ověřujeme. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 129 pro, proti, ani to není jasné. Hlasujte o 129. A končím hlasování. Návrh byl schválen. Takže pokračujeme 131 pro, proti. Raději si to ověřme. 131. Ověřujeme. A končím hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se schválen. 132 pro, proti, zdrželi se schválen. 32 pro, proti, zdrželi se. Návrh byl schválen. 133 pro, proti, zdrželi se schválen. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 135 pro, proti, zdrželi se. Ověřme si. 135. Hlasujte, nejsme si tady jisti. A končím hlasování. Návrh byl schválen. 136 pro, proti, zdrželi se schválen. 137 pro, proti. To je třeba si ověřit, tento návrh. 137, hlasujte prosím. A končím hlasování. Is rejected. to 138 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Další se stahuje. 139, je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 35, je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Třicet pětku. Uzavírám hlasování. A zamítnu to 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 140 kde pro, proti, prověříme 140. Když nezvedáte ruce, není to jasné. Uzavírám hlasování a přijato 130, 143, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 144, kde pro, proti, zdrželi se přijato bychom měli hlasovat do 36, ale v případě 142 by se toto mělo hlasovat také, protože pro 140 jsme hlasovali pozitivně, ale to neznamená, že bychom neměli hlasovat do 142, takže před 36 se vrátíme o tři návrhy zpět a hlasujeme o 142, takže nyní 142. Kdo je pro? proti, prověříme. Prověřujeme 142. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní se tedy dostáváme k 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 145. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato 37, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 146, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 147, kde pro, proti, zdrželi se Prověříme. A přijato. Děkuji vám. 149. Omlouvám se. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149. Kdo je pro? proti. Prověříme 149. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, prověříme 150. Uzavírám hlasování. Zamítnu to 151, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 39, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Prověříme 152. Uzavírám hlasování. A to 40. Kdo je pro? Proti? Prověříme ještě jednou čtyřicítku. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 41, kde pro? Proti. Zamítnuto 154, kde pro? Proti. Mělo by to být v pořádku, ale prověříme 154. Uzavírám hlasování. Přijato. 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? Prověříme si 43. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 44, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 45, kde pro, proti, prověříme 45. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 46, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 158, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, prověříme si 159. Uzavírám hlasování. a zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 160, kdo je pro, proti, prověříme 160. Uzavírám hlasování. GUE má o jednoho navíc, ale už je to v pořádku. Zamítnuto. 161, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48 pro? Proti? Musíme prověřit 48. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní 162, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 163, kde je pro? Proti? Prověříme 163. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 164, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 165, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 166, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 168, kde pro? proti, zdrželi se přijato, 167, kdo je pro, proti, prověříme 167. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 169, kdo je pro, proti. Ještě jednou prověříme 169. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 51D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 118, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 126 pro, proti, zdrželi se přijato 156, kdo je pro, proti, takže prověříme 156. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Budeme hlasovat elektronicky. Kompromis 2. Uzavírám hlasování. Jasná většina pro. 190 a 193 dohromady. kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto oba návrhy. A nyní 198. Kdo je pro? proti. Prověříme 198. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 199, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 200, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 201, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 202, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 203, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 204 pro, proti, zdrželi se přijato, 57, kde pro. Dvěstě čtyři byl přijat, takže 206, kde pro. Kde pro, 206, proti, zdrželi se, přijato, 207, kde pro, proti, prověříme 207. Uzavírám hlasování. A přijato dvěstě osm. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto devět. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 211, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Padesát devět od pana Freiry. Ten je stažen. 58 od Freire je stažena a budeme hlasovat o 59, nebo oba dva se stahují? Tak to vysvětlete, prosím, kolego. Děkuji, pane předsedo. Došlo k omylu na volebním seznamu. Ten návrh, o kterém by se nemělo hlasovat, je 59. O 58 musíme hlasovat, proto protože ten nahrazoval návrh 102, který 59 eh, nahrazuje odhlasovaný návrh 102 a o 58 bychom měli hlasovat. Děkuji za vysvětlení. A já se omlouvám, že jsme si to neuvědomili předtím. Ano, vy jste zpravodaj, takže pro nás je vaše vysvětlení naprosto platné. Takže 59 o té nehlasujeme a hlasujeme o 58. Prosím, kdo je pro 58? Pane předsedo, já se omlouvám. 58. o té nemůžeme hlasovat, když není na hlasovacím seznamu. Možná 58. o té bychom, to bychom měli odložit a hlasovat o ní po přestávce. Ano, zřejmě to nedokončíme. Pokud nebude jiná možnost, i, takže přestaneme hlasovat před tím závěrečným jmenovitým hlasováním. Takže nyní nebudeme hlasovat o 59. 58. bude odhlasována těsně před závěrečným hlasováním a to zřejmě nastane až po polední přestávce určitě, protože musíte si eh, popřemýšlet, jak budete o té 58. hlasovat. A nyní 59. O té nehlasujeme a budeme hlasovat o 212. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, hlasujeme elektronicky. Kompromis 3. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 213, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 214 společně s 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 215. Kdo je pro? Eh, pardon, společně s 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? proti, prověříme. 217. A uzavírám hlasování. Zamítnuto 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 218, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme 218. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 63D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 221, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme 221. Uzavírám hlasování a zamítnuto 223, kde pro, proti, 223 elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto dva návrhy 224 a 64, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 65D, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 225, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Stejně tak 227, kde pro, proti, Dvěstě dvacet sedm prověřujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 228 pro, proti, zdrželi se, přijato 229 pro, proti, zdrželi se, přijato 230 pro, proti, zdrželi se, přijato 231, kde pro, proti, prověříme 231. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 232, kde pro? Proti. Ještě jednou prověříme. 232. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 233, kde pro? Proti. Ještě jednou, prosím, prověříme. 233. Uzavírám hlasování. A přijato. 67D, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 280 část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 281, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 282, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 283, kdo je pro? Proti? Prověříme 283. I close the vote. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Vážení kolegové, a nyní nás čekají přílohy, příloha 2, tabulka 1, takže bych navrhl, abychom v tuto chvíli přerušili, zbývá nám totiž minutka nebo dvě. A prosím, nezapomeňte, že ještě dodatečně budeme hlasovat o návrhu 58 ještě před závěrečným hlasováním. A začneme u přílohy 2, tabulka 1